Dobrý den, můžeme začít. Omlouvám se za těch pár minut spoždění. Prosím, posaďte se. Zahájíme práci a já prosím, aby se všichni urychleně posadili. Takže po přivítání první informace je změna našeho pořadu jednání, takže uvádím to na úvod. Chci vás pouze informovat, že bod 20, myslím, že je to bod 20 na pořadu jednání, v každém případě týká se to z pracovní cesty výboru ITRE do Chile, to nebude řešeno dnes. Ano, je to bod 20, pracovní cesta výboru ITRE do Chile 18. až 20. prosince 2017, to se nebude probírat dnes, ale až v březnu. A teď můžeme přistoupit tomu bodu číslo čtyři, který se týká svobodného pohybu jiných než osobních údajů v Evropské unii a rovnou bych dala slovo našemu kolegovi Krasnodemskému. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych řekl především, že jsem velmi rád, protože se zdá, že ta zpráva nevyvolává větší kontroverze je vidět, že také většina předložených pozměňovacích návrhů se ubírá stejným směrem. Sdílíme ten názor, že je třeba zajistit svobodný pohyb eh, údajů v Unii. Jedna otázka, kterou se budeme zabývat, eh, jsou smíšené údaje, mixed data protože to působí určité problémy rozdělení těch údajů, které jsou osobní a které tedy jsou jiného charakteru. A zde potřebujeme zavést určitou jasnost, abychom věděli, kdy bude platit GDPR a kdy nařízení týkající se svobodného pohybu údajů. My jsme navrhli jistá řešení, například, že v situaci, kdy se nedají oddělit osobní od neosobních údajů, tak musíme použít GDPR. Musíme se vyhnout té situaci, kdy nařízení, nad kterým pracujeme, by bylo opomíjeno a v každém případě bylo používáno GDPR. Další otázka je otázka, která vyvstala na setkání stínových zpravodajů, a to je otázka ustanovení Evropské unie, pokud jde kontrola, o kontrolu souladu lokalizačních aktů s tímto nařízením. Já bych chtěl posílit eh, pravomoci Evropské unie v této oblasti. Pak je zde ještě další otázka, a sice centralizovaných eh, informačních databází. Tady jsme také navrhli aby tam ty informace nebyly rozdrobeny. A potom další otázka se týká veřejné zprávy. My si myslíme, že i veřejná zpráva ve chvíli, kdy předává nebo poskytuje určité služby na venek, musí také podléhat tomuto nařízení. Výjimka samozřejmě je všechno, co souvisí s veřejnou bezpečností. To je vše, paní předsedkyně. To je z mé strany vše a čekám na připomínky kolegů. Myslím, že naše společná práce povede k tomu, že ta zpráva bude velmi rychle přijata. Myslím si, že je to opravdu velmi potřebné. Je to důležitý aspekt jednotného digitálního trhu. Děkuji. Děkuji. Bylo to velmi dobré vystoupení, které teď, eh, nebo po kterém teď budou následovat eh, vystoupení stínových zpravodajů kolegyně Virkunen za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za jeho návrh zprávy. Jak víme, vytvoření digitálního jednotného trhu je jedním z hlavních projektů Evropy a víme, že e, data jsou důležitým aspektem digitálního jednotného trhu e, a tady existují překážky. Datové toky jsou v jádru procesů ve společnostech a firmách různých velikostí a v různých sektorech, například IT firm, ale také ve výrobě a zemědělství, v administrativě nemocnic nebo v infrastruktuře elektřiny. Jak víme, hodnota evropského trhu s daty ztráty byla odhadnuta eh, na téměř 60 miliard euro a potenciálně eh, může jít až o 106 miliard euro v roce 2020. Eh, takže jde o aspekt velice důležitý pro pracovní místa a růst v Evropě. Regulace svobodného toku neosobních dat je důležitým krokem k posílení datové ekonomiky v Evropě. Je zapotřebí odstranit národní požadavky na lokalizaci a objasnit, že jsou zakázané. Evropa eh, musí být skutečným jednotným trhem, aby mohla konkurovat Číně a Spojeným státům. Velice podporuji návrh komise, podle kterého nemají existovat eh, zbytečné výjimky z tohoto nařízení. Data eh, se musí pohybovat co nejvolněji a neměli bychom vytvářet žádnou dodatečnou zátěž na firmy, které se snaží inovovat v oblasti datové ekonomiky. Jak už zmínil pan zpravodaj, smíšené datové eh, soubory, smíšené datové množiny se eh, je správně jsou tématem pro náš parlament a je třeba, aby eh, tato situace dále nekomplikovala život firmám a jednotlivcům, kteří se snaží o implementaci GDPR tuto otázku je třeba řešit vzhledem k tomu, že smíšené datové sady e, nejsou vždy e, rozumné nebo možné. Takže e, já doufám, že zpravodaj se soustředí v nejbližších týdnech na tuto otázku. Je to velice důležitý první krok. Chceme volný tok dat v Evropě, ale ještě důležitější je, jak více zpřístupníme data, jak zařídíme lepší přístup k datům. Přístup k datům je velice důležitý pro naši inovaci a pro naše podniky. Včera ve výboru pro dopravu jsme přijímali zprávu z vlastní iniciativy o sektoru dopravy a tam jsme vyzývali komisi, aby předložila legislativní návrh o e, přístupu k datům ve vozidlech během letošního roku, protože se domníváme, že je to důležité pro celý e, hodnotový řetězec ve výrobě například automobilů. Tam je důležité, abychom měli jasná pravidla pro přístup k datům ve vozidlech. Je to důležité pro celý evropský průmysl. Takže dalšími kroky k otevření dat eh, v evropské datové ekonomice. Eh, tyto kroky budou velmi důležité a eh, je potřeba, abychom slyšeli od komise, jaká pravidla si představuje pro sdílení dat na úrovni podnik. podnik. Myslíme si, že tato zpráva je velice dobrým základem pro další práci. Děkuji. Myslím, že kolega Kofot tady ještě není, Říkal, že přijde později, zatím tady není. Kolegyně Kala se omluvila, nemůže tady teď být. Takže za zelené má slovo kolega Delund. Sharon. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji moc krát zpravodaji za dobrý návrh. Neosobní data by měla mít možnost se svobodně pohybovat bez neopodstatněných požadavků na lokalizaci. Oceňujeme cíle zpravodaje v tomto ohledu a chceme omezit možnosti členských států zavádět lokalizační požadavky. Neměli bychom ale zavádět výjimky z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. E, máme obavy z, z, z odkazů na e, osobní data, která jsou mimo rozsah působnosti tohoto návrhu. Měl, Jestliže eh, datové sady obsahují osobní data, mělo by to spadat pod GDPR. Eh, dalším aspektem, který je potřeba mít na paměti, je, že infrastruktura není eh, rovně rozmístěná po Evropské unii, takže některé členské státy budou těžit z toho, že jejich IT sektor je rozvinutější než jinde. Musíme rozšířit účast na těchto aktivitách pomocí jiných nástrojů. Kromě lokalizace je taky vendor locking bariérou, kterou musíme odstranit a doufáme, že se to objeví v textu komise. Prezente. No. Dunque la parola la kolega. Kolegyně Kapel. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho dosavadní snahy a e, sdílím jeho názor, že v této zprávě není příliš mnoho kontroverzní, respektive v tom stanovisku, které k té zprávě podáváme. E, velký význam má i volný pohyb neosobních dat v Evropě, vzhledem k tomu, že e, už máme obecné nařízení pro ochranu osobních údajů, které vstupuje v platnost. A z mnoha studií víme, že odbouráním omezení pro tok dat eh, vytvoříme velice efektivní opatření, které může rozšířit celou eh, ekonomiku. Eh, o tom potenciálu už to bylo zmíněno. V roce 2020 může jít o objem až 739 miliard euro, což je zdvojnásobení během čtyř let od roku 2016. Ani dopad cloud computingu není radno podceňovat. Tam jsou odhadovány obraty 94 eh, miliard euro, 449 miliard euro, takže to je taky důležitý sektor, ve kterém musíme umožnit svobodný pohyb dat. Tady je potřeba zohledňovat čtyři základní předpoklady, které v té zprávě jsou. Eh, musí eh, jít o svobodný pohyb dat na fungujícím vnitřním trhu, musí být zajištěno, aby úřady eh, měly přístup k datům a eh, bylo by dobré, kdyby byl vyvinut eh, samoregulační etický konda, kontakt, kodex, například ve výměně mezi jednotlivými poskytovateli cloudů. Je třeba, aby členské státy mezi sebou komunikovaly na úrovni svých odpovědných orgánů a aby byl etický kodex používán a aby byl implementován. Eh, je důležité, abychom v oblasti lokalizace odstranili národní omezení a tím zařídili svobodný pohyb dat a abychom odstraňovali také překážky mezi jednotlivými IT systémy. Všechno z toho v té zprávě, respektive stanovisku je a já se těším na dobrou spolupráci. Eh, eh. Další stěnový zpravodajové už tady nejsou, takže dávám slovo kolegovi Rubigovi. Pokud se někdo další chce vyjádřit, přihlaste se, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád řekl, že toto je důležitý další krok v oblasti digitálního jednotného trhu. Začali jsme eh, s právním rámcem pro roaming, eh, zejména datový roaming, to se v posledních letech hodně vyvíjí a zejména eh, přenosy dat přes hranice budou do budoucna hrát daleko důležitější roli. Přičemž jde samozřejmě také o to, aby evropské instituce e, zde co nejintenzivněji spolupracovaly. Já bych vždy navrhoval, aby ENISA a ESA vytvořili společný tým ještě s dalšími aktéry, abychom se těmito otázkami, které budou důležité pro budoucnost, mohli náležitě zabývat. Všichni znáte ten pojem intelligent grid, eh, tedy chytrá síť, chytré měření. To bude základ pro eh, budoucnost v této oblasti. Jsou to velké výzvy pro oblast strojového učení, eh, což jsou také opatření, která brzy vstoupí v platnost. A potřebujeme také takzvané důvěryhodné systémy, protože přenášení dat, zejména v oblasti infrastruktury, je často otázkou přežití. A proto je otázka, zda eh, normativní instituty na evropské úrovni by se neměly zabývat eh, tou certifikací toho, co to je důvěryhodný systém, aby tedy mohli udělovat případné certifikáty v této oblasti, abychom eh, mohli zohledňovat nové technologie, technologie blockchainu, které se v posledních měsících velice pozitivně vyvíjejí, nebo jiné nové systémy. Myslím si, že zejména ze strany Evropské unie eh, v rámci toho konceptu superpočítačů se dělají obrovské kroky správným směrem a eh, řekl bych, že Evropa by i zde měla být i globálním vzorem. Děkuji vám. Kolegy, Děkuji, už se žádný další kolega nehlásí, takže slovo dostane pan Šasanem SDG Connect. Okay, good morning and many... Dobrý den, děkuji mnohokrát eh, panu eh, Krasnodemskému a ostatním za důležitou práci odvedenou na tomto tématu pro jednotný digitální trh. My si velice vážíme faktu, že Evropský parlament takto uspíšil svou práci v této důležité oblasti na základě dohody rady z prosince k tomu navrhovanému textu estonského předsednictví. Co se týká smíšených datových sád, eh, slycháme dotazy od průmyslu. Eh, jsme přesvědčeni, že je důležité zde pro biznis zachovat jednoduchá pravidla, aby pro ně bylo snadné zajistit, že splňují evropské právo, ale potřebujeme také náležité pojistky eh, k, pro, pro právě sektor biznisu, jak ochránit svá data. A ustanovení o volném pohybu dat v, tom, v tomto nařízení jsou plně konzistentní s GDPR, s nařízením o ochraně osobních údajů, takže ta svoboda pohybu a ochrana osobních údajů poskytují plnou sadu pravidel pro toky dat. Mělo by to ujistit firmy v tom smyslu, že je legální ukládat data a přesouvat je kamkoliv po území EU. Co se týká ochrany e, dat, bude na firmách, aby zhodnotili, zda je ekonomicky účinné separovat osobní data od jiných než osobních dat. Pokud je možné, aby ta data separovaly, pak to bude velice jednoduché a e, nařízení GDPR se bude týkat pouze té části osobních dat a e, ten, ta svoboda pohybu dat se bude týkat všeho ostatního. Pokud nelze oddělit osobní od jiných než osobních dat, pak budou platit e, ustanovení GDPR pro celou datovou sadu. Je velice důležité, aby se zajistila plná aplikace a implementace nařízení GDPR. Co se týká monitorování, je záměrem komise monitorovat rozvoj vzorců eh, toků dat v Evropě. Je to něco, co jsme zohlednili již v dopadové studii k tomuto návrhu, tedy že EU již dnes je tím kontinentem světa, který eh, má nejvyšší objemy interních datových toků. Podíváte-li se na výměnu dat mezi EU a zbytkem světa, tak je to daleko méně, než k čemu dochází uvnitř EU. Nebo dokonce i mezi jednotlivými regiony jinde na světě. Takže EU už teď je na špici co do datových toků a toto nařízení bude velice důležité v tom, že urychlí a zachová eh, postup EU v této oblasti. Co se týká informací, ano, musíme poskytovat eh, eh, snadnou a dostupnou viditelnost pro firmy. To znamená, budeme mít jednotný informační portál, kde se firmy budou moci poučit o tom, která pravidla se jich týkají. Takový je náš záměr, že budeme mít informace tohoto druhu, budou snadno dostupné pro firmy. Musíme rovněž zajistit, že informace k specifikám Eh, národní legislativy v daném jazyce budou rovněž k dispozici. A proto předpokládáme, že bude potřeba, aby i členské státy dali tato data k dispozici, eh, tedy data o své vlastní legislativě. Nakonec paní Virkunen se ptala na aspekt B2B eh, sdílení dat, což je také velice důležitá součást rozvoje datové ekonomiky v EU. Pokud si vzpomínáte, byla to velice zásadní součást sdělení Evropské komise z ledna loňského roku o vytváření evropské datové ekonomiky. Můžeme zmínit, že komise přijme nový digitální balíček, a to v průběhu jara letošního roku, který bude zahrnovat celou řadu důležitých prvků pro posunutí evropské datové ekonomiky ještě dál. Zejména co se týká sdílení dat B2B, zde komise přijme pokyny ohledně B2B sdílení dat, které budou rovněž pokrývat data ve veřejném sektoru. A úplně na závěr k tomu konkrétnímu bodu. Komise již dnes pracuje na vývoji podpůrného centra pro sdílení dat, zejména ve styku B2B. Ještě jednou mnohokrát děkuji za práci parlamentu na toto velice důležité téma. Skutečně se velice těšíme na úspěšné dokončení vyjednávání a na možnost zahájit třístraná jednání ještě během bulharského předsednictví. Děkuji za pozornost. Děkuji. A ne teď, pokud kolega Krasnodemský chce reagovat, má slovo. Děkuji za všechny cenné připomínky. Určitě je všechny zvážíme. Možná jen pár slov, které se týkají té nejdůležitější věci, a sice těch smíšených dat. My navrhujeme takové řešení, nad kterým bychom se možná měli pozastavit. A sice osobní údaje by byly zapojeny v případě, kdy jsou používány za administrativními účely a nejsou to citlivé údaje, aby tedy podléhaly tomuto nařízení. V jiných případech by se používalo obecné nařízení o osobních údajích, o ochraně osobních údajů. Kolega říkal, že kdyby tam eh, bylo to soudní rozhodnutí, že by to nebylo dobré pro startupy a malé podniky. Už jsme slyšeli takové signály z těchto kruhů. Ale ty věci určitě budou předmětem eh, naší práce v průběhu jednání a v průběhu setkání stínových zpravodajů. Děkuji. Grazie ancora. Eh. Děkuji. Poslední informace k tomuto tématu. Předkládejte pozměňovací návrhy do 26. února 2018 samozřejmě. Takže všem děkuji za diskuzi a teď přejdeme k následujícímu bodu na pořad jednání a to je zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic. Nevidím tady našeho zpravodaje, pana Butikofera, který je tedy na cestě, takže bych dala slovo nejdříve stínovým zpravodajům a potom, až přijde náš zpravodaj, tak se zapojí do diskuze. Jako první vystoupí paní Grostet za Lidovce. Paní předsedkyně, děkuji. Já... Pan Butikofer je tady. Madame Grostet, d'accord. Pokud eh, paní Grostec souhlasí, tak se vrátíme zpět a dáme slovo rovnou zpravodaji, ani ho nenecháme, aby se posadil. Pane Butikofere, máte slovo. Capito che si tratta di lui, Pane Butikofere. Good morning. Dobré ráno, vážení kolegové. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste mi dala příležitost říct pár slov na téma, ke kterému náš výbor eh, podává stanovisko. A sice zřízení eh, rámce pro screening eh, přímých zahraničních investic do Evropské unie. Předběžný časový harmonogram už kolegové máte, takže si myslím, že se k němu nemusím vyjadřovat. A ten celkový časový rámec, pokud chceme dosáhnout nějakých výsledků před koncem tohoto legislativního období, je poměrně nabitý. Pokud se tedy parlament nějak efektivně nedohodne do konce letošního roku, tak eh, není šance na to, že by se stihl shodnout s radou a že by toto nařízení mohlo být eh, uvedeno v život před evropskými volbami. To téma je kontroverzní. Některé členské státy velice podporují tuto iniciativu, například Francie, Polsko, Německo nebo Itálie. Jiné členské státy se k ní staví zdrženlivě, například Portugalsko a další. A za těchto předpokladů eh, mojí ambicí není vytvořit ideální, dokonalý mechanismus kontroly investic, ale volím spíše praktický přístup, na kterém doufám se shodne dostatečná většina jak v parlamentu, tak v radě a potom parlament a rada mezi sebou. Jsem toho názoru, že přístup, který zvolila komise, je velmi užitečný a produktivní. A chtěl bych zdůraznit, a tohle je důležité pro popis návrhu komise, že tento návrh není nějaký záludný pokus zavést protekcionismus do našich obchodních vztahů zadními vrátky. ten návrh vůbec není protekcionistický, přestože je zapotřebí bránit evropský průmysl a evropskou infrastrukturu tam, kde je ohrožena bezpečnost a veřejný pořádek. A ty návrhy, které jsem předložil, usilují o zavedení několika jednoduchých eh, myšlenek. A sice, pokud je to možné, ať je to nařízení co nejméně byrokratické. A některé návrhy komise počítají s ohlašovací povinností, která by mohla být poměrně zatěžující A já navrhuji méně náročné povinnosti podávání informací. protože nechceme, aby to podkopalo veškerý smysl tohoto nařízení. A obdobně se domnívám, že bychom měli vytvořit příležitosti pro efektivní spolupráci mezi členskými státy. A postarat se o to, aby tato spolupráce nevytvářela přílišný tlak na některé aktéry, protože nechci, aby členské státy odmítaly spolupráci z toho důvodu, že se, že to budou požad, že to budou považovat za příliš administrativně náročné. A dále rozhodovací proces musí zůstat v členských státech. Není to žádná Není to žádné uchvácení pravomocí ze strany komise, ať už skryté nebo méně skryté. Je to jenom eh, potřeba eh, distribuovat rozhodovací kompetence. To je, myslím si, jasné a je to jedním ze základů eh, případné dohody. Já nebudu ten návrh dlouze vysvětlovat. Určitě jste se na něj všichni stihli podívat a máte na něj svůj vlastní názor. Jenom bych chtěl zdůraznit jeden konkrétní aspekt, který možná některým z vás připadá zvláštní, když se na to podíváte na první pohled. A to se týká případné role odborových svazů v obchodním právu. Já navrhuji, abychom zvážili, že dáme odborům proaktivní roli, že budou moci upozorňovat na problémy tam, kde vidí nějaké ohrožení nebo poškození svých zájmů. Někdo se možná zeptá, proč dáváte takovouto pravomoc eh, odborům, měli bychom to opravdu dělat? Já to vysvětlím. Tato myšlenka má původ eh, v obchodním právu Spojených států amerických. Tam jsou ustanovení, která umožňují odborům upozorňovat na problémy související eh, s dohodami o volném obchodu, které uzavírají USA, pakliže se domnívají, že obchodní partneři porušují regulaci obsaženou v FTA, v dohodě o volném obchodu. Proč tomu tak je? Zkušenost ukazuje, že v některých případech eh, společnosti podávají eh, obchodní stížnosti, eh, což vede k odvetným opatřením obchodního partnera proti těmto společnostem. A abychom, ne, abychom se nestali obětí takovéto situace, a abychom se vyhnuli situacím, kdy lidé na ty problémy radši neupozorňují, i když by měli, protože k porušení předpisů došlo, tak americké obchodní právo umožňuje odborům, aby se stali tím hlasem upozorňujícím na problém. Takže řečeno jednoduše, firmy se můžou schovávat za odbory a pomocí nich upozorňovat na problémy. A pomocí nich eh, dávat příslušným orgánům na vědomí, jaká je skutečnost. A dají tak příslušným orgánům možnost situaci řešit. To si myslím, že je poměrně chytrý způsob, jak zviditelňovat problémy a jak umožňovat debatu o nich a jak vytvořit příležitost k jejich řešení, aniž by se tím ohrozil eh, majetek nebo pozice jednotlivých firem. Takže to je odůvodnění toho návrhu, eh, které jste možná dosud neznali. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Butikoferovi za jeho zprávu, také dorazil kolega Saliny, takže dnes je to samé překvapení. Takže místo paní Groster dostane slovo stínový zpravodaj, skutečný tedy stínový zpravodaj EPP, pan Saliny. Gra- děkuji. Já jsem se zpravodajem Butikoferem prošel hlavní body jimiž se bude vyznačovat eh, toto stanovisko výboru ITRE k nařízení, které je předmětem našeho zájmu. A jak tomu tak často bývá, v úvodní fázi tak eh, se na hodně věcek shodneme. Doufám, že tato schoda přetrvá, ale musím říci, že i z toho úvodu kolegy Butikofera, i z první verze, která byla rozeslána stínovým zpravodajům, vyplývá, že jsme v podmínkách, kdy můžeme dobře zahájit práci. Já jsem neslyšel úplně celé vystoupení kolegy Butikofera, ale z toho, co jsem slyšel, musím říci, že souhlasím s obecnou linií, souhlasíme s obecnou linií, podle které je eh, dobré, správné, i když to vypadá možná jen jako řečnická záležitost, eh, že budeme pracovat na disciplíně přímých eh, zahraničních investic, Ovšem to neznamená, že zahájíme nové formy protekcionismu. Znamená to jen nové uvědomění z naší strany. Důležité je, že investice do členského státu produkuje účinek také na další členské státy. Musíme tedy pochopit, jakým způsobem je možno harmonizovat strategii kontroly investice, aby se zohlednily dopady na všechny země EU. Investice Eh, v, por, v přístavu v Pireu má dopady i na Francii, Itálii, Německo a tak dále. To je tedy první věc. Eh, stimulovat protože dnes pouze 12 ze 27 členských zemí má systém screeningu přímých investic, stimulovat jistým způsobem aby zde byl takový přístup eh, ze strany všech zemí, aby všechny prováděly screening eh, na stejných kritériích, založený na stejných kritériích. A je také dobré, že se zde uvádí, že ta kompetence v této oblasti musí zůstat eh, na úrovni členského státu, takže nejde o přerozdělení kompetence, která je typická pro členský stát. Musíme jen pochopit, jak postupovat, eh, aby při zachování této kompetence jsme si uvědomili, že Přímé zahraniční investice do jednoho státu mají dopady na všechny členské státy. Druhý prvek, který musíme zohlednit, je, abychom, že abychom vytvořili efektivní systém screeningu, musíme vytvořit podmínky pro to, aby tato kritéria byla jednotná abychom je to také sdíleli se zeměmi mimo Evropskou unii, s těmi potenciálními investory. Nemůžeme vytvořit kritéria, která by nebyla alespoň tedy výsledkem mechanismu zájemnosti. Ani já nebudu zacházet do detailu, pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, stejně jako zpravodaj, protože to není předmětem našeho dnešního setkání. Pokud jde o běžnou eh, dynamiku trhu, tak si myslím, že ty předpoklady jsou správné. A ještě poznámka k poslední analýze kolegy Butikofera. Otázka zapojení odborových organizací. To je sugestivní téma, je správné dát ho na jednací stůl. A to přirovnání s tím, co se děje v USA, je relevantní, ale musíme to udělat tak, aby to nebylo jen teoretické. My velmi dobře víme, že struktura vztahu mezi ekonomickým světem a odborářskými organizacemi v Evropě má typický znak, protože ty odbory v Evropě jsou úplně jiné, úplně jinak charakterizované ne, než ve Spojených státech. Takže, jak navrhuje zpravodaj, musíme vycházet z požadavku, že budeme měnit strukturu odborářských organizací a také tedy pracovní právo. Jinak všechny ostatní věci s nimi souhlasím. Děkuji a teď slovo kolega Martin za frakci SD. Děkuji, paní předsedkyně. Pár slov na úvod, pokud je o kontext. Můžeme říci, že pokud 20. století bylo v zásadě bipolární, tak všichni budeme souhlasit s tím, že 21. století je multipolární. Naši strategičtí spojenci nejsou našimi hlavními ekonomickými partnery. Platí to pro Evropskou unii, ale platí to i pro všechny jednotlivé členské státy. Z mého hlediska Evropská unie tedy musí přestat s tím naivním přijímáním zahraničních investic. My jsme jediní, kdo nemáme systém filtrování a zároveň v Číně, v Austrálii, ve Spojených státech posílili kontroly zahraničních investic. My tedy nemůžeme být eh, takovými planetárními hlupáky, naivními. Musíme k tomu přistupovat eh, diferencovaně. Musíme především vyloučit možnost, aby byla potlačena strategická autonomie EU a jejich členských států. Musíme si také uvědomit zranitelnost síťových systémů, na kterých je založena naše společnost. Jsou to také důležité vektory, které mohou být využity k tomu, aby se ohrozili, ohrozila veřejná bezpečnost. Teď mám na mysli především viry. Souhlasím se zpravodajem především v tom, že Odbory musí hrát eh, důležitou roli, zvýšenou roli musí hrát také. Parlament je třeba posílet, posílit koordinaci mechanismů filtrování. Ale chtěl bych zajít ještě dále. Bylo by snadné bránit se, zůstat defenzivě a bránit status quo. Ve Francii by stačilo se ujistit, že ten náš systém filtrování nebude ohrožen tím společným nařízením. My si musíme také uvědomit, že řetěz je silný jako jeho nejslabší článek. A proto ten systém filtrování nemůže být pouze možnost pro členské státy. Nemůže to být pouze katalog správných postupů, jak navrhuje komise, to není možné. A zároveň posílit mechanismus, který může spustit komise vyváženým způsobem. Bude se tedy opírat o tu skupinu, kterou navrhuje zpravodaj. Z mého hlediska by se ta skupina všem měla rozšířit o všechny členské státy, včetně těch, které nemají žádný systém filtrování. A k tomu seznamu těch kritérií, tam to ještě není plně rozhodnuto, na tom ještě musíme dále pracovat. A pak takový požadavek z mé strany, já bych chtěl, abychom o týden odložili termín pro pozměňovací návrhy, protože INTA také přesunul nebo mají mnohem delší harmonogram, myslím, že to mají 26. března, takže byl bych rád, kdyby se o týden odložil termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že je to rozumný požadavek, uvidíme, co si o tom myslí zpravodaj, jestli můžeme ten harmonogram upravit, ale myslím si, že by to každému umožnilo více se do toho zabrat. Nevidím tady stínového zpravodaje z EKR ani z ALDE, takže GUE, paní López Bermecho, prosím. Děkuji a děkuji také zpravodaji za jeho vystoupení. Máme zde několik otázek. Za prvé, je jistě nutné provádět kontrolu přímých investic třetích zemí. To je pochopitelné. To nepůsobí žádný problém. Ovšem, s těmito investicemi, které jsou provázeny, pro, prováděny bez jakýchkoliv limitů, je ten, a to jsou věci, které nám dělají problém, že může dojít k zániku pracovních míst, k zhoršení pracovních podmínek Evropanů. A pokud se nebudou tyto investice kontrolovat, tak tyto možnosti ještě exponenciálně rostou. Ovšem jeden z největších problémů, který tady vidíme, je, že členské státy a komise mohou kontrolovat, jaký typ zahraničních investic bude přijímán a jaký naopak ne v jiných členských státech. A my máme pocit, že tady může být určité právo veta některých členských států vůči jiným členským státům, pokud jde o přijímání těchto investic. My souhlasíme s výměnou informací, ale nesouhlasíme s tím, aby zde byl požadavek na vysvětlení anebo přímé veto ohledně toho, zda nějaký členský stát může či nemůže provést určitou investici. A pokud, eh, tak to musí být vždycky na základě pravidel veřejného pořádku, aby to bylo používáno jinak než volně. Některé členské státy, nebo tedy některé státy se považují automaticky za nepřátelské, tím pádem se jejich investice nepřijímají a naopak. Ovšem zatím se skrývají ekonomické důvody a ne otázky bezpečnosti či veřejného pořádku. Myslíme si, že musíme analyzovat některé z těch prvků, které jsou zde prezentovány, že na to potřebujeme více času. Souhlasíme s tím, aby se odložil termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom mohli více propracovat všechny aspekty. A souhlasíme se pravodajem také v tom, že role odboru musí být eh, jistě proaktivnější a odbory musí být skutečně relevantnější při přijímání rozhodnutí. Budeme nadále pracovat na tomto tématu, ale samozřejmě pro nás to klíčové téma nejsou ty informace, to bude fungovat, musí to fungovat, to si uvědomujeme, ale nelíbí se nám, že by některá země mohla rozhodovat o investičních rozhodnutích jiných členských států. Děkuji. kolega. Děkuji, vážená paní kolegyně. Nevidím zde stínového zpravodaje EFDD ani ENF, takže jednotliví poslanci, kolega Rubik. Děkuji mnohokrát. Toto je velice důležité téma, protože investice vedou pravidla k pracovním místům a proto jsou investice vždy dobré pro hospodářský růst, lze je tak dobře využít, ale existují určité mezinárodní rámcové podmínky, jako třeba VTO nebo dohody o volném obchodu, kde se samozřejmě zmiňuje a má zásadní roli ochrana investice. Já si myslím, že právě reciprocita je to, co tady potřebujeme. Potřebujeme investice, ať už jsou dělány kdekoliv, aby byly prováděny zároveň s těmi, eh, které jsou prováděny tedy v daném státě, abychom měli možnost zajistit ochranu investic v tomto smyslu. Takže reciprocita zde hraje velice důležitou roli. Vidíme to i ve výboru pro průmysl, je to zásadní pro spolupráci s třetími státy, ehm, je to ta energetická charta, kterou bychom měli podepsat, ratifikovat a dále rozvíjet, a to i v souvislosti s nějakou globální energetickou strategií, abychom ehm, e, zkrátka jednali zpříma, aby nebylo možné, že budou platit různá pravidla. Já si myslím, že tady by bylo zapotřebí se ještě posunout o kus dál. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Grostet. Děkuji paní předsedkyně. Já si myslím, že můžeme poděkovat panu zpravodaji Butekoferovi za práci na tomto tématu. Je pravda, že filtrování zahraničních investic do Evropské unie je zásadního významu asi jen 12 členských států má k dispozici systém filtrování. To je nedostačující pro Evropskou unii. Musíme tedy posílit tuto kontrolu na evropské úrovni a musíme to považovat eh, za šanci, jak přitáhnout zahraniční investice do Evropské unie. Ovšem je důležité kontrolovat tyto investice, především do strategických průmyslových odvětví. Jeden bod chci zdůraznit. Jakmile zahraniční investice je tedy profiltrována a schválena, tak je důležité ponechat si možnost kontroly u toho podniku, protože tento podnik se může vyvinout. Takže vyhodnocení zahraniční investice nemůže být nějakým biankošekem, které, který dáme tomu podniku. Podnik se totiž vyvíjí a proto musíme mít možnost vyhodnotit, zda by se neměla přijmout některá konkrétní opatření, tím pádem, že bychom dále sledovali ty realizované investice. Děkuji a teď má zástupce DG Trade. Petina, to prosím, buďte velmi stručný, protože se blíží čas hlasování. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát všem členům výboru a panu Betekeferovi, zpravodaji za jejich podporu a jejich vystoupení zde dnes, která ukazují celkovou podporu eh, tohoto návrhu a těchto opatření navržených komisí. My to považujeme za velice proporcionální vůči prostředkům, na jaké cílíme. Dovolte mi zmínit několik málo bodů, které, kterých jsem si všiml v navrhovaných pozměňovacích návrzích. Co se týká otázky mít možnost komentovat plánované a dokončené investice, ehm, zaznělo to i v tom posledním příspěvku, tak ta, ten pozměňovací návrh pouze navrhuje, že by se mohla dávat stanoviska k plánovaným investicím. Ale já si myslím, že je velice důležité, abychom měli ehm, respektive už existují skrýnovací mechanismy v Evropě, které umožňují eh, vydávat rozhodnutí k již dokončeným investicím. A my jsme přesvědčeni, že by bylo přínosné mít možnost eh, řešit možné problémy, třeba bezpečnostní problémy, eh, o kterých jsme informováni jaksi v pozdější fázi investičního procesu a, a tím pádem by bylo vhodné, aby komise i jiné členské státy měly možnost zdůrazňovat rizika, navrhovat napra- nápravná opatření i v době, kdy už k té investici došlo. E, nejenom tedy v té fázi plánování. Další věc je požadavek na reporting. My chápeme, e záměr pana Bütikofera minimalizovat administrativní zátěž, to naprosto sdílíme. Navrhujeme systém, který bude vyžadovat eh, alespoň minimální objem sdílených informací, které budou dosti užitečné a smysluplné, aby ten systém mohl fungovat. Nakonec eh, zde je otázka systematického kontrolování, systematického screeningu eh, projektů v evropském zájmu. My nechceme systém, který by vyžadoval systematickou kontrolu každé jedné investice. To by si žádalo skutečně byrokratickou strukturu, kterou rozhodně nechceme zavádět. Chtěli bychom omezit ten screening pouze na ty konkrétní případy, kde existuje bezpečnostní riziko. Nemá to být nic systematického. A právě proto bychom rádi, aby komise ponechala možnost jak si ponechala možnost provádět screening spíše než zavedení systematické kontroly. Nakonec, jenom jedno slovo na závěr k otázce odborů, ehm, která tady zazněla. Ano, v USA Existuje v tom obchodním procesu konkrétní role pro odborové svazy. Rád bych ale připomněl, že v rámci screeningu eh, ohledně národní bezpečnosti v USA žádná takováto role pro odbory neexistuje. Řekl bych, že zde hovoříme o úplně jiném druhu intervence, nejedná se o obchodní politiku, jedná se o screening bezpečnostní politiky, což je trošku něco jiného. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, poprosím panu Butikofera, jestli chce říct si něco na závěr tohoto kolečka intervencí, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili v první řadě. Pro mě je naprosto přijatelné, kdyby se ta doba pro posílání pozměňovacích návrhů, jak o tom hovořil pan kolega Martin, že by se to odložilo o týden. S tím nemám problém. Za druhé, rád bych eh, navázal na to, co říkala paní López Bermecho. Ta obava o to, že některé země by mohly mm, podávat požadavky na právo VETA, podle mé představy by toto bylo zneužití toho nařízení. Já nechci, aby tam něco takového bylo a proto si dám pozor na to, aby zde vlastně nedošlo k nějaké hierarchizaci členských států. A v té souvislosti bych rád jako předtím zopakoval, že nejsem přesvědčen o tom, co říká komise Eh, k těm takzvaným ex post kontrolám, k těm ex post mitigaci. My teď nemáme dost času, abychom o tom diskutovali, ale podle mého názoru je velký rozdíl eh, mezi tím, když mám v nějaké zemi mechanismus screeningu, takže bych tam udělal nařízení, že když ehm, eh, dojde k nějakým podnětům, tak můžeme začít něco korigovat ex post. To by bylo fajn. Ale je rozdíl mezi tímto a mezi tím, když řeknu, že ex post uděláme výměnu informací, která, eh, eh, která už nebude mít na faktický stav věci žádný vliv a tím pádem demonstruji v podstatě jen svou impotenci a demonstruji pouze to, že někteří lidé jsou schopni mě položit na lopatky. To nemá smysl a měli bychom o tom ještě popřemýšlet. Aby to dávalo smysl. Co se týká infrastruktury, zde bych eh, rád zdůraznil, že u strategické infrastruktury nejde pouze o věci typu, já nevím, elektrické sítě nebo vodní vedení nebo co já vím. Ke strategické infrastruktuře patří například třeba také různorodost médií. A třeba v Česku máme případ, že čínští investoři se snažili prostřednictvím investic do určitých médií ovlivňovat vnitřní politiku České republiky. Podle amerického práva by třeba toto nešlo. Podle evropského práva to ale jde. A já si myslím, že toto je jedna z věcí, kterou bychom měli ještě zvažovat. Já eh, jednoznačně souhlasím s tím, že nechceme zavést byrokratickou praxi, kdy každá jedna investice musí být kontrolována. Chceme provádět screening pouze tam, kde se jedná o bezpečnost nebo o veřejný pořádek. Takže to je přesně ta červená linie, kolem které se toto nařízení točí a čím se toto nařízení odlišuje od protekcionismus, alespoň tedy podle mého názoru. A co se týká celé té věci s rolí odborů. Já jsem připraven to komisi ještě jednou vysvětlit. Děkuji vám. Děkuji, myslím, že to byla dobrá diskuze. Tím jsme ukončili část, která předchází hlasování. Teď eh, se chvíli připravíme na hlasování. Na závěr, pokud jde o termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak zpravodaj už řekl, že je nakloněn tomuto požadavku. Takže mm, to necháme předsednictví, aby se s vámi dohodlo a aby se také dohodlo s výborem INTA, abychom co nejrychleji věděli, kdy budeme mít ten nový termín. Za chvíli přijde pan předseda Buzek na hlasování.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 Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové, děkuji vám. Eh, děkuji panu místo předsedovi Henkelovi za to, že předsedal první části této schůze. Aha, ona to byla paní Toja. Tak to jsem nevěděl. Kde je paní Toja? Mně bylo řečeno, že to byl pan Henkel. Paní místo předsedkyně já tu s námi je? Ne, ještě ne. No každopádně jí děkuji. A teď jdeme na druhou část dnešního dopoledne. Na velice důležitou část. Patrně budeme na Guinnessově knize rekordů, protože tohle bude nejdelší hlasování ve výboru ITRE v historii, pokud vím. Takže se připravme na velice dlouhé hlasování. Začneme zkušebním hlasováním. Zahajuji hlasování. Kolegové, prosím, začínáme. Hlasovali všichni? Končím tedy hlasování. Dobře. Všechno funguje, jak má. To the first voting. This point number... Tak jdeme na první hlasování, to je bod číslo 6. Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, kterým se pozměňuje směrnice o energetické náročnosti budov. Spravodajem je pan Bent Bensen. Jde o předběžnou dohodu, která je výsledkem neformálních trialogů. Podle článka, článku 69F se bude hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže gratuluji kolegovi. A o výsledku trialogu se bude hlasovat na plénu. Jdeme na další hlasování. Tak kolegové, tady prosím dávejte pozor. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které je námitkou vůči aktu v přenesené pravomoci eh, ohledně unijního seznamu projektu společného zájmu. Na tom seznamu je elektřina, plyn, inteligentní sítě a tak dále. A kdo odmítá tento seznam komise, ať hlasuje pro námitku a kdo podporuje seznam Evropské komise, ať hlasuje proti. Tak zahajuji hlasování. Je to samozřejmě jmenovité hlasování. EPP má o dva víc. Ne, omlouvám se. Okay. Okay, now it's okay. Uh, so... Tak teď je to v pořádku. Hlasovali jsme proti, takže v podstatě žádná námitka se podávat nebude. A unijní seznam projektu společného zájmu je přijat. Dále otázka industri- průmyslové politiky, ústní otázka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji moc krát. A teď jdeme na bod 9. Ne, technická připomínka, prosím. Poslouchám. Systém nefunguje, nemůžeme hlasovat. Can improve it immediately. No to se dá okamžitě napravit. Doufám, že se to zlepší. A nebo si můžete přesednout. Nejde to? Tak počkáme. 20 sekund tak možná u příštího hlasování to můžeme zkusit. Ale hlasovali jsme pro. Dobře, děkuji. Tak teď jdeme na tu zprávu. Je to zpráva Francois Grostet. Další technická připomínka. Pan Silikiotis, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že jménem GUE NGL bych chtěl říct, To jste se vyjadřoval k tomu eh, seznamu projektu společného zájmu? Děkuji vám. Já mluvím o tomhle hlasování teď. Ohledně programu eh, obraného rozvoje. Chtěli bychom eh, podat eh, písemně menšinové stanovisko k tomuto bodu, tedy k programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Chceme podat písemně menšinové stanovisko. Tak, děkuji, teď je všechno jasné. Tak, vážení kolegové, to je hodně hlasování, takže měli bychom se uklidnit, eh, neuspěchat nic a nejít moc rychle a pořádně od jednoho bodu k druhému. Takže paní Françoise Grostet předkládá zprávu o zřízení Evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Nejprve hlasujeme o návrzích 35 a 38 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39, 207, 208 a další, to vše společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 233. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 a kompromis 14a společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 a kompromis 16 společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 a kompromis 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Návrh 269, 272 eh, a tak dále, celkem šest návrhů. Budeme hlasovat o nich společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 306. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4a. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Kompromis 4a. OK. Yes, which is open. Ano, hlasování je zahájeno. EPP má o jednoho víc. Náš koordinátor, pokud to chápu správně. Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď jdeme na kompromis 4AA. Eh, Kdo je pro? Proti? Tak ověříme to taky. Mělo by to být v pořádku, ale ověříme. Kompromis 4AA. One too many. One too many. O jednoho víc. Končím hlasování. Přijato. 307. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 308 a 94 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď tři pozměňovací návrhy dohromady 420, 92 a 196. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5 a kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, ověříme. Kompromis 5 a kompromis 21 společně. Končím hlasování. Přijato. 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14 pro? Proti? Ověříme. Návrh 14. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 341 pro, proti, zdrželi se, přijato. 346 a 348, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 347 pro, proti, zdrželi se, přijato. 350 a 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 a 6, kdo je pro, proti, 18 a 6 ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 349, 147 a 45. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Uh, I close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 352 a 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 390. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 391. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato kompromis 8 a kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 421 a 187. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme dva pozměňovací návrhy 421 a 187. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9, kompromis 10a a kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10, kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 449 a 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 450, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 448, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 27 a 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 451 a 190. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva pozměňovací návrhy. 451 a 190. Samý. 191 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 452. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 453. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11 a kompromis 26. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 34. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12. Pro? Proti, zdrželi se, přijato. 52. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 3. Pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13. Pro? Proti, zdrželi se, Přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, ověříme. 69 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto.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 114, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22a pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 a 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 a 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď eh, konečné hlasování o zprávě v pozměněném znění a podle článku 52a3 hlasování proběhne jmenovitě. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Jasně přijato. A teď budeme hlasovat o zahájení meziinstitucionálních jednání podle článku 69c jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. Děkuji a gratuluji paní zpravodajce. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo 10 našeho pořadu jednání budeme hlasovat ohledně dnešního pátého eh, právního návrhu. Bod 10 na pořadu jednání, na našem pořadu jednání, návrh nařízení eh, parlamentu a rady ohledně vnitřního trhu s elektřinou. Je to přepracování. Spravodaj Kristianeš Karinš, tedy nařízení, tedy balíček čisté energie. Není to poprvé, co o tomto velice důležitém bodě jednáme. A začneme. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 206. Pro? Proti? Kontrola Konec hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 1a, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 1, 3, 1 a 2. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti, to zkontrolujeme. Kontrola. E, to byla kontrola 1, 3 jedničky a návrhu 2. Pane předsedo, to je ve dvou částech, ne? Ano, to je první část. Hlasujeme o první části 1, 3, 1 a návrh 2, část 1. Společně. Takže, konec hlasování. A je to zamítnuto. A teď jdeme na návrh 2, 1, 9. 219. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Je to zamítnuto. A teď půjdeme na kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? 286, 287 a 288 a NV34. A to všechno společně. Kdo je pro? Proti? Kontrola. 104. Kdo je pro? Proti? No, to je zamítnuto. Ano, ano, já vím, já vím, já vím. Kontrola, bylo mi jasné, že to budete chtít zkontrolovat, to je skvělé. Takže 304. 310. Kdo je pro? Proti? Kontrola. Tedy to je bez žádosti, ale stejně to zkontrolujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 26. Tak o pár stránek dál. Kompromis 46, říká pan předseda. Ne, 43 opravuje se pan předseda. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato čas od času. I já dokonce dělám chyby, protože vás chci probudit. Kontrola, tyto dva návrhy kontrola. Konec hlasování. Zamítnuto. 381, 382 pro, proti, zdržel se. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 46 pro? Proti? A kontrola. 446. Konec hlasování. Zamítnuto. 447 pro. Proti. Zamítnuto. Kompromis 6 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 27 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. E, o pár stránek dál. Kompromis 44 pro. Proti. Zdržel se. E, ještě jednou. Kompromis 45 pro Proti? Zdržel se. Jasně přijato. 586. Pro? Proti? Kontrola. 586. Zamítnuto, zamítnuto. 224 pro. Proti. Zamítnuto. 224 je zamítnuta. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď čtyři návrhy 215, 216, 217 a 22 společně. Pro, proti, tyto čtyři návrhy, protože NV22 k ním ještě patří, takže ty čtyři návrhy, konec hlasování, přijato. Teď 218, eh, kdo je pro? Proti? Přijato. 785, 786 a 71 Envy. Kdo je pro? Dobře, tak taky kontrola, protože eh, vidím, že politické frakce jsou zde poněkud rozštěpené. Takže kompromis 22BB. Zahajuji ho. A teď tedy přecházíme na 885. Musíme být velice precizní. Toto je velice důležité nařízení, jak všichni víme. Eh, konec hlasování. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď eh, ti proti, zdržel se, zamítnuto. 1119, 1120 a Envy 98 společně. Tři návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 46 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 1138, část 2 pro. Proti? Přijato. Kompromis 7 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 8 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 10 pro. Kompromis 11 pro. Proti zdržel se. Přijato. Kompromis 12 pro. Proti zdržel se. Přijato. Kompromis 13 pro. Proti zdržel se. Přijato. Návrh 1, 2, to bude asi přesnější. Takže 1256 a Envy 119. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 14 pro. Proti zdržel se. Přijato. E, musíme zkontrolovat. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, pro proti, zdržel se, zamítnuto. 1349 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1350 proti. 1351. Konec hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto 1354 pro, Proti? Kontrola? 1354, konec hlasování. Zamítnuto. 1355 pro, proti, zdržel se, přijato. Ano, prosím. Přijato. Teď 1356 D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 1358 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto 1359 D pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 32 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 32A. Kdo je pro? proti 32A. Kontrola. Se přijato. Kompromis 32A. Kdo je pro? Proti 32A. Kontrola. Je to e, až moc důležité, protože je to kompromis, takže raději kontrola 32A. Konec hlasování. Zamítnuto. No tak to vlastně je skoro jedno. Kompromis 33. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 1401. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 34. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 1496, 1499 společně pro, proti, Kontrola. Tyto dva návrhy zkontrolujeme. To společné dva návrhy. Konec hlasování. Zamítnuto. 1503. Kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1509. Pro? A pozor, první část, první část. 1509, první část. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Kompromis 39 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 40 pro, proti, zdržel se přijato. 1540 pro, proti, kontrola, kontrola, kontrola. 1540. Eh, Konec hlasování. Zamítnuto. 1541. Pro? Proti? E, e, kontrola, kontrola. E, protože tady už jak si, to není tak jednotné. Konec hlasování. No, zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce. Ano, to, co nejenergetičtěji. 1542. Eh, Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1543. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1544. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 1545. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 41. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 1546. Pro? proti, zdržel se, kontrola. 1546. Konec hlasování. A pozor, EPP má... Ne, SAD má o jednoho navíc. Tentokrát. No pro boha. Tak jo. Tak já, teď už je to v pořádku. Takže konec hlasování. Zamítnuto. Takový je výsledek. Kompromis 41a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 196 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 197 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Teď. Eh, závěrečné hlasování o návrhu zprávy v pozměněné podobě. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A teď? A pozor, SAD má o jednoho víc. Tak, tak, tak. Takže konec hlasování. Takže fajn, výsledek je hezký. A teď hlasujeme o meziinstitucionálních vyjednáváních. Článek a, pardon, procesní námitka než budeme eh, hlasovat. Ano, my máme trochu problém, protože kompromisní návrh 32a eh, nebyl přijat. A po... Eh, pokud vím, stejné stanovisko má kolega zpravodaj, že by se o tom nemělo hlasovat. situation is clear. If adopted, the amendments fall, but it was... Eh, okay, dear friends. Tak, přátelé, podívejte. Podívejte, my nejsme vůbec nervózní, jsme naprosto klidní a zpravodajové se shodli, že bychom měli provést jedno společné hlasování ke všem těmto návrhům. To znamená, 1116, 1137, 1139, 1375, 1377 a 1444. Takže jedno hlasování k těmto všem. Milí přátelé, dovolte mi říci, že ono je vždy lepší, když e, v takovémto případě protestujete, protože ono to nebylo úplně jasné, e, ani nám, a je potřeba protestovat okamžitě, protože teď už to bylo vlastně po eh, tom závěrečném hlasování o pozměněné zprávě a před eh, hlasováním o vyjednávání. Takže dobře, eh, odhlasujeme to, protože se zpravodajové shodly. Máme tedy těchto šest pozměňovacích návrhů společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kontrola. Kontrola, kontrola. Kontrola. And. And. Tak a teď eh, končíme hlasování. A je to zamítnuto, takže eh, vlastně to vůbec nic nemění. Výsledek je úplně stejný. Takže Máme odhlasováno zprávu v pozměněné podobě. Milí přátelé, zahajuji hlasování. A končíme hlasování. Naprosto zásadní najít toto řešení, tedy eh, jak pro nás, tak pro energetickou unii. Teď je tady nějaká námitka, paní Niebler, že eh, k tomuto předložíme eh, menšinové stanovisko. Eh, tomu. A nyní přistoupíme. Vážení přátelé, po dvou přistávku, ale teď budeme pokračovat dále. That's the only announcement until here. Yes. you, uh, you were informed. Včera jste dostali informaci, že pozměňovací návrhy 556 a 557 na stránce pravděpodobně 55 k článku 15 a pozměňovací návrh 622 a 625 na stránce 56, nejpravděpodobněji k článku 16. Směrnice pro trh s elektřinou, že se o nich bude hlasovat zítra. Tedy takhle, včera vás informovali, že to bude zítra, ale dneska to je dneska. Chápete? Já chápu, že je to úplně jasné. Takže teď můžeme přistoupit k hlasování podle seznamu. Je to směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Přepracování. Náš zpravodaj, kolega Kristianis Karins. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 20. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164, 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 a 215 společně pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 208 pro, proti, ještě jednou, 208 pro, proti, ověříme. And I close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. 209 pro. Společně s 224 dva pozměňovací návrhy 209 a 224 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 159 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 132, 28 a 217. Tři pozměňovací návrhy pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 220 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 238 pro, první část samozřejmě. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 247 pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ale ověříme to ještě. Vážení přátelé z SD, prosím, zvedejte ruce, protože já to moc nevidím. Tak ještě jednou ověříme to. 33. Protože to nebylo jasné. Končím hlasování. Je to přijato? Kompromis 22 pro, proti, ještě jednou, pro, proti, zdrželi se přijato budu vyhlašovat přestávku, pokud nebudete hlasovat. Prostě vyhlásím přestávku. Žádná jiná možnost není. Takže prosím, dejte si na to velký pozor. 249 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Dvěstě čtyřicet devět. Končím hlasování. Zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se, ověříme. A končím hlasování. Zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 39. Končím hlasování. Zamítnuto. 40 pro. Proti. Ověříme ještě jednou. 40. Končím hlasování. Přijato tentokrát. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 310. Pro, proti, ověříme. 310. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Přijato. Tři pozměňovací návrhy společně. 378, 381 a 49. Pro? Proti? Ověříme. Všechny tři. Končím hlasování. Zamítnuto. 318, 319, 42 společně. Kdo je pro? Proti? Ověříme znovu. Tři pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Zamítnuto. 30, 388, 391 pro, proti. Tak to ověříme. To bude stejná většina. Končím hlasování. Zamítnuto čtyři pozměňovací návrhy. 320, 321, 323, 325. Pro, proti, zdrželi se. Stejná většina, zamítnuto. 342, 343 pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto také. 344, 345, kdo je pro, proti. To je všechno ta samá většina proti, takže je to zamítnuto. Tři pozměňovací návrhy 379, 383, 384 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 362, kdo je pro? A 462. Zdrželi se, Zamítnuto. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 418 pro, proti, ověříme. 418. Ověřujeme 418 a končím hlasování. Je to zamítnuto. 400 a 401. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Určitě bychom to měli ověřit. Končím hlasování a je to zamítnuto. 417. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 417. Ověřujeme 417. Končím hlasování. Je to přijato. 430, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 430. Končím hlasování. Je to přijato. Teď kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 443. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Měli bychom to ověřit. 443. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 459. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 459. Ještě jednou. Ověřujeme. Končím hlasování. Je to přijato tentokrát. 454 a 456. Kdo je pro? Proti? Ověříme ještě jednou. Oba pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 508. Společně s 509. Kdo je pro? Proti? Měli bychom to také ověřit. Dva pozměňovací návrhy. 508 a 509. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 475, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Děkuji. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 523. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 523. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 553. Kdo je pro? Proti? Ověříme ještě jednou. 553. Je lepší to vždycky zkontrolovat, abychom měli jistotu. Končím hlasování. je to zamítnuto. 544 druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Druhá část. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Stejná většina. Teď máme 558 až 567. Jsou to čtyři identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Je mi líto. Končím hlasování. Je to přijato. 568, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se. Zdrželi se. Přijato. A teď dvě pozměňovací návrhy 642 a další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 618, 619, 65 a 620, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. A končím hlasování. Je to přijato. A teď 643, kde je pro? Kdo je proti? Měli bychom to ověřit, určitě. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 37 k článku 16a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Měli bychom to ověřit jako kompromis a není to jasné. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromis je přijat, takže teď kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 715 a 716 společně. Jsou to dva návrhy. 715, 716. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9a k odstavci 1 a 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď máme 8 pozměňovacích návrhů. 761 až 78 od Edvy. Všechny jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9b k odstavci 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 778. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 798, kdo je pro? Proti? Ověříme tento pozměňovací návrh. 798. Končím hlasování. Omlouvám se, je tady jeden EPP navíc, teď už je to v pořádku, končím hlasování, je to zamítnuto. 793, kdo je pro, kdo je proti, je to zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 27. Pro? Proti? Zdrželo se? Přijato. Kompromis 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 556. 556 společně s 557 pro, proti, ověříme, ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 622 a 625. Hlasujeme o obou společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 871, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 873, kdo je pro? Proti? Ověříme. 873. A končím hlasování. Zamítnuto. 874. Kdo je pro? Proti? Je to zamítnuto, je to stejná většina. 872, 875 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto také. A teď kompromis 31. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ano, mohu to ověřit.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 říci. Končím hlasování. Zamítnuto. 970. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme? Ne. Je to zamítnuto. 971. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 972 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 973 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Je to přijato, ano. Přijato. 006 in 1006, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 1008, kdo je pro? Proti? Ověříme. 1008. Ověřujeme 1008. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 1007, kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 16 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 1050 až 1054 mém případě je to na další stránce všechny společně. Je to pět pozměňovacích návrhů, hlasujeme o nich společně. kde je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 17. kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 1080. kde je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 1080. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 42 a 1128 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 43 a 1130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 44 a 1131 pro, proti, zdrželi se přijato, 1129 a pro, proti, zdrželi se, není to pro mě jasné, 1129, ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. A teď tři pozměňovací návrhy. 1132, 33, 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Tři pozměňovací návrhy. Končím hlasování. to zamítnuto. Teď dva pozměňovací návrhy. 1135 a 36. Kde pro? Proti? Ještě jednou ověříme. Dva pozměňovací návrhy. Končím hlasování. A je to přijato. 1139. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Společně s 1140, takže dva pozměňovací návrhy. Měli byste reagovat. To znamená, že spíte, když nereagujete. 1139 a 1140. Končím hlasování. Zamítnuto. 1141, kdo je pro? Proti? Ověříme. 1141. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A teď dva pozměňovací návrhy 1152 a 1153. Druhá část. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď 1193, kde je pro, proti. Ještě jednou ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 1172, 1184, kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva pozměňovací návrhy hlasujeme o obou společně. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 12.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 12.4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12.5 je staženo. Pan Krasnodemský a Česák stáhli svůj návrh, takže teď kompromis 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12.42 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Je to přijato. 12.42, druhá část. Chcete ověřit první část? Dobře. Ověříme první část. Teď tedy končím hlasování. Je to přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď 1206 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Zamítnuto. 1245. Prosím. Ověříme to. 12.45. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 1246 a 1247. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 1246 až 47. Ověříme oba pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Je to zamítnuto také. 1250, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1274, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 1262, kdo je pro? Proti? Ověříme. 1262. Kontrolujeme tento pozměňovací návrh. Já tím končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď dva pozměňovací návrhy. 1268 a 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Zase dva návrhy. 1272 a 73. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva identické pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10 k bodům 1, 2, 3, 4 a, a B. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Teď pár pozměňovacích, tedy pár stránek dopředu. Teď máme dva pozměňovací návrhy, 1331 121. Kdo je pro, kdo je proti, ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 1340, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1341, kdo je pro? Ano, já to ověřím. 1340. Vy nechcete hlasovat, vážení přátelé z SD, opravdu. Hlasujte, hlasujte jasně. Pani, vy byste měla hlasovat, jinak já nic nevidím. Končím hlasování, je to zamítnuto, ale byl to malý rozdíl. Bylo to jasně zamítnuto, prosím hlasujte. 13.41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 13.42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13.43, 42, Končím hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď máme 13.43, kde je pro, proti, zamítnuto. 13.44, kde je pro, proti, ověříme. 13.44. Končím hlasování. Je to přijato. Teď pozměňovací návrh 59, kde je pro, proti, je to zamítnuto. 60, kde je pro, proti, ověříme. 60. Kdo je pro? Končím hlasování tedy. Je to zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Je to pravděpodobně zamítnuto. Ale lepší to ověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 64. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 65. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 66 a 3. Společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 4. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Pozměňovací návrh 4. Ověřujeme čtyřku. Končím hlasování. Je to přijato. Teď 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Ověřím tento bod. 70. Končím hlasování. Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Proti? Ověřím ještě jednou. Je to NV5. Končím hlasování. A to se tedy omlouvám. Já tady něco piju. Je to silný alkohol. Takže je to možné. Teď to bude mnohem lepší. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 72 a 6 společně. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Dva pozměňovací návrhy. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Ověříme tenhle. Jeden pozměňovací návrh. 71. Končím hlasování. Zamítnuto. 73, kde je pro, proti, přijato. 75, kde je pro, proti, ověříme. 75, ověřujeme 75. -ku. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 76, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, ověříme. 77. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď kompromis 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 83. Ověřujeme 83. Děkuji, končím hlasování. Je to zamítnuto 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřím ještě jednou. 85. Končím hlasování. Zamítnuto. 86. Kdo je pro? proti. Ověříme to ještě jednou, 86, ověřujeme 86. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 90, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 92, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato 10 envy, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme pozměňovací návrh 11 envy. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, ověříme. 98. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 96. Kdo je pro? Proti? Je to zamítnuto. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto také. 97, kde je pro? Proti? Ověříme. 97, hlasujeme o 97. Končím hlasování. Velmi dobře. 102, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 102. Končím hlasování. Zamítnuto. 122, kdo je pro? Proti? Ověříme. 122. Končím hlasování. Zamítnuto. 121, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 a 106 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 110. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 110. 110. Končím hlasování. Přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, ověříme. 112. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, Envy, kdo je pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 123. Pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se přijato, 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 18 envy, kdo je pro, proti, ověříme, 18 envy, Končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď budeme hlasovat v závěrečném hlasování o takto pozměněném textu zprávy. Je to jmenovité hlasování a já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velká většina. Blahopřeji kolegovi zpravodaji. A teď budeme hlasovat o zahájení meziinstitucionálních jednání podle pravidla 69c. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Skvěle. Takže zahájíme jednání, třístraná jednání. Děkuji. Vážení spravodajové, stínoví spravodajové a kolego spravodaji, všichni z vás, já vám děkuji. Byl to skvělý výsledek. Všem stínovým zpravodajům děkuji. Byli jste velmi aktivní, až jste vždycky velmi aktivní. 18 schůzek stínových zpravodajů, jak jsem slyšel. To je pravděpodobně největší počet. Vidím to tak, že nejste připraveni na žádnou přestávku? Nejste připraveni na žádnou přestávku? Možná bychom měli udělat testovací hlasování. Dobře, žádná pauza. Budeme pokračovat dále. Uh, next issue. Tak, vážení kolegové, další bod. Riziková připravenost v odvětví elektřiny. Pravodajem kolega Flavio Zanonato. Návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, ověříme. 81. 81. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 82 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 83 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 84 pro. Proti. Ověříme. 84. Končím hlasování zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 95 pro, proti, ověříme. 95. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď eh, budeme hlasovat unblock. Eh, 10 pozměňovacích návrhů. 96 až 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 104 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 105 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 109, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 112 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 125 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 129 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 137 pro. Proti. Uvěříme. 137. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď dva návrhy 138, 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164, část 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 168 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 169 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Teď tři návrhy, 171, 173 a 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, ověříme. 178. Končím hlasování zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, ověříme. Ověřujeme 183, končím hlasování. Zamítnuto. 184 pro, Proti? Ověříme. 184. Končím hlasování. Přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, 197 pro, proti, jste proti? Dobře, takže zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak nejdřív 198. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 199 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se přijato. 220 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 35. 35. Končím hlasování. Možná bych měl trochu zpomalit, protože nehlasujete ve správnou chvíli. Tak prosím, zorganizujte se trošku lépe. Bylo to přijato, takže jdeme na kompromis 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, ověříme. 52. Končím hlasování. Zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, ověříme. 58 končím hlasování. Zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, ověříme. 60. Končím hlasování. Zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, ověříme. 65. Končím hlasování. Zamítnuto 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 66, 67 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 67. Končím hlasování. Zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, Tak ještě jednou, prosím vás. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato, zcela jasně. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, ověříme. Tak jasně proti. Dobře, takže 24 zamítnuto. A konečné hlasování jmenovitě. O celém návrhu. Od pana Flavia Zanonáta. Riziková připravenost. Končím hlasování. To je významná podpora. Děkuji vám moc krát a budeme hlasovat o e, zahájení meziinstitucionálních vyjednávání podle článku 69c1. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Děkuji. Jasný výsledek. Gratuluji panu kolegovi Zanonátovi a všem stínovým zpravodajům těžká práce. Teď Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulátorů Acer. Zpravodajem je Morten Hilvek Petersen. Návrh 86 pro, proti. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 87 pro, proti Ověříme. 87. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. Tak teď asi o 15 stránek dál. Ne. Hned na další stránce pozměňovací návrh 96. 292, 399, 59. To vše dohromady. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 97 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď několik stránek. Přes